funkce. A nyní, jestli dovolíte, bych poprosil rovnou prvního řečníka, kterým bude pan Michal Kramer, který je eh, autorem. Prezident, liebe... Pane eh, předsedo, kolegyně, kolegové, eh, jakožto zástupce výboru pro dopravu a turismus kladu hm, komisi tuto otázku o dopadech eh, ruských sankcí na mezinárodní dopravce a s tímto zdůvodněním. Eh, možná chvíli počkám. Vítám paní komisař. Pane bo... Eh, vítám, vítám paní komisařku. Pane poslanče, prosím, pokračujte. Fange normal an. Začnu ještě jednou pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové. Jakožto předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch eh, kladu následující otázku komisi o dopadech ruských sankcí na zahraniční dopravce. 7. Eh, srpna 2014 zavedla Ruská federace zákaz dovozu určitých potravin a zemědělských produktů, mimo jiné i ze všech členských států EU. Pro odvětví dopravy toto embargo znamená zákaz vstupu vozidel, které přepravují zemědělské produkty a potraviny, což vede k významné ztrátě zakázek. Ruská federace dále brání přepravě potravy a zemědělských produktů, na které se stavuje embargo, přes své území do třetích zemí, například zavedením povinnosti zajistit takové dodávce doprovod, a desetinásobným zvýšením cen záruk pro společnosti přepravující zboží, případně zcela zabraňuje průjezdu zcela. Ruský trh je pro mezinárodní silniční dopravce v EU ekonomicky zajímavý a to především pro ty, kteří jsou eh, ze sousedních zemí, což je dáno rozlohou a rozvojovým potenciálem. Komise již na ruská omezení reagovala krátkodobými opatřeními na podporu trhu, která odpovídají částce více než 155 milionů eur, aby se takto vyřešily problémy s přesycením trhu ovocem, zeleninou a mléčnými produkty. Vliv těchto omezení na trh dopravy dočených produktů byl ale dosud přehlížen. Je třeba poznamenat, že zboží dovažené Ruskou federací hlavně potraviny a průmyslové produkty, je přepravováno především po silnici. Pro dopravce zaměřené na přepravu potravin, kteří, mají, eh, kteří investovali do vozového parku, do speciálních hladinských vozů, pro ně tedy představuje ruské embargo ztrátu většiny zakázek. Navíc na poslední schůzi skupiny pro silniční dopravu v rámci Mezinárodního dopravního fóra konaného v Paříži ve dnech 25. až 26. září 2014 zástupce Ruska oznámil, že Rusko eh, dále hodlá omezit eh, tuto dopravu a to tím, že od 1. ledna 2015 sníží počet povolených CEMT ze současných 67 na 16. Proto se ptám za prvé, jestli komise s ohledem na výše uvedené skutečnosti vědoma závažností současné situace a všech dopadů, kterým evropští dopravci kvůli ruským omezením čelí? Za druhé, může komise poskytnout přesné údaje o ztrátách, které kvůli ruským omezením utrpělo hospodářství EU, především co se týče odvětví dopravy? Za třetí, jaká opatření by nová komise zvažovala přijmout, aby zabránila dalšímu zhoršování situace evropských dopravců? Za čtvrté, s ohledem na ruská omezení ovlivňující celé hospodářství EU, jaké zásahy plánuje nová komise provést, především v odvětví dopravy? A za páté, má komise v úmyslu podniknout kroky v rámci výboru pro obchodní politiku EK, kde by se připravila stížnost na Rusko k VTO. Děkuji vám za pozornost a těším se na odpovědi. Vielen Dank. Děkuji vám, pane poslanče Kramere. A nyní jménem komise dávám slovo paní komisařce Bulc. Mr. President. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, ruský zákaz na dovoz určitých zemědělských produktů z Evropské unie a některých jiných zemí, nejenom, že to mělo dopad na zemědělský sektor, to ano, ovšem tento zákaz má rovněž dopad na eh, specializovaný tento sektor eh, v EU a samozřejmě i z, eh, ostatních zemí, které mají vysoký objem vývozu do Ruska. Před tímto zákazem bylo Rusko po USA druhým největším importérem zemědělských výrobků z Evropské unie. Pokud jde o hodnotu, téměř polovina tohoto vývozu z EU do Ruska, to představuje 5,1 miliardy eur a to je právě dopad ruského zákazu. Má to především dopad na um, um například ryby, maso, mléčné výrobky a například zeleninu, ovoce. No a se jedná například i tranzit těchto produktů na trhy ve střední Asii. I na toto má dopad, nebo v tranzitu na Kavkaz, to je rovněž omezeno. Má to samozřejmě poté dopady na naše exporty a těchto našich spotřebitelských produktů do těchto třetích zemí. Samozřejmě, že právě po silnici se přepravuje nejvíc těchto našich um, vývozů do Ruska, asi více 80% zemědělského exportu do Ruska se právě přesouvá po silnici, pokud je o hodnotu je objem. Čili nejenom producenti zemědělských produktů, má to dopad i na silniční operátory, kteří trpí tímto zákazem. Ze strany Ruska můj tým, já společně, my jsme samozřejmě si plně vědomí této problematiky jaký je tento dopad. To je otázka velice obtížná Záleží to samozřejmě na jednotlivé situaci každého takového přepravce. Je jasné, že mnoho těchto produktů, které jsou zakázány, které by se měly jinak dostávat na ruský trh, se dostávají na jiné trhy v některých oblastech. Cena tohoto zákazu samozřejmě měla dopad na ceny eh, těchto eh, produktů, dochází k zaplavení těmito produkty a především ti, kteří se specializují na expozici, zemědělský produktů do Ruska. A ti, kteří samozřejmě mají vozový park k dispozici, který je vybaven speciálními například chladírenskými vozy a tak dále, tak ti samozřejmě ohromně trpí tímto zákazem. Ovšem zase záleží na tom, jakým způsobem byli schopni nějakým způsobem využít vozový park jiným způsobem. Jakým způsobem bychom mohli pomoci těm, na které to má největší dopad, to, to, tento ruský zákaz. nejde o nějakou přímou finanční asistenci, kterou bychom mohli poskytnout na evropské úrovni. Já na rozdíl od kolegů z oblasti zemědělství nemám takový nouzový fond, který bych mohla využít v tomto ohledu. Ovšem na národní úrovni silniční přepravci by mohli využívat státní pomoc v určitém rozsahu. Minimus pravidlo umožňuje státní pomoc v této oblasti dopravní eh, mm, přepravců až eh, do úrovně 100 tisíc eur v průběhu tříletého období. Jsou tam samozřejmě určité podmínky, které jsou s tím pokryty. Všem taková mm, například pomoc by nemusela být notifikována Evropské komise. Státní pomoc na tento limit by mohla být eh, zvažována pouze na základě velice striktních podmínek a musela by být oznámena Evropské komise. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Eh, silniční doprava, naše vztahy v této oblasti mezi EU a Ruskem jsou samozřejmě do velké míry řízeny bilaterálními dohodami mezi Ruskem a jednotlivými členskými státy Evropské unie. A právě proto je to v rukách členských států snažit se na základě těchto bilaterálních dohod najít určité řešení. Nemáme takovou dohodu v této oblasti mezi EU a Ruskem ani nějaký korespondující politický dialog. Právě proto bychom mohli reagovat na tuto problematiku pouze v rámci našich celkových externích politik vůči Rusku. A pokud jde o vnější obchodní politiky EU, komise velice úzce sleduje kompatibilitu v rámci BTO, pokud jde o různá omezení zákazy ze strany Ruska, včetně tohoto tranzitu zakázaných produktů přes území Ruska. Děkuji vám pro zatím za pozornost a děkuji eh, za čas, který jste mi věnovali. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme paní komisarce a nyní to budou politické skupiny. Nejprve to bude EPP, paní Alžběta Kateřina Lukačiecká, prosím vás. No, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. To, že Rusko zakázalo import všech těchto potravinových různých produktů z EU, má to samozřejmě stížení situace pro mnoho podniků v oblasti spotřeb, výroby těchto produktů, zemědělců a samozřejmě, že i dopravců Ovšem, to znamená, že se zde nemohou dostávat vlastně ani v tranzitu různé produkty přes Rusko, co znamená milionové ztráty, znamená to bankrot mnoha společností, které jsou aktivní v tomto sektoru. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že kromě eh, různých ekonomických aspektů bychom měli vzít v potaz i společenský dopad, nezaměstnanost, kterou to způsobuje pro mnoho lidí. Dříve či později budou potřebovat sociální pomoc, nějaké příspěvky. To je obrovské neštěstí. Samozřejmě samozřejmě nemožnost těchto um, podniků vyvážet do Ruska mnoho transportních společností, přepravců, um, tragédie pro pracovníky těchto společností, jejich rodiny. Netýká se to pouze polských firm, i když um, z velké míry právě mé společnosti z mé země trpí tímto dopadem. A právě proto bychom měli být solidární v rámci EU, společné úsilí vyvinout, tak abychom nalezli možná řešení, která budou opravdu chránit zájem zájmy našich eh, subjektů vůči těmto restrikcím, protože když nebudeme proti tomuto eh, nějakým způsobem jednat proti tomu embargu, tak to může mít opravdu negativní dopad na celé naše přepravné odvětví a vidíme, že ale i na jiná odvětví, protože je to všechno jistě velice propojeno roce 2014 my jsme v Polsku navrhli určité konkrétní, konkrétní řešení, které by podporovaly tyto přepravní společnosti, na které to mělo dopad toto ruské embargo, například eh, možnost eh, vyšší státní pomoci nebo podpora těch subjektů, které například nebudou moci využívat část svého vozového parku s ohledem na dopad na životní prostředí. Já jsem velice ráda, že se komise věnuje tomuto embargo. Všem, paní komisařko, jaké jsou konkrétní řešení, se kterými komise přijde? Jaká pomoc, kterou navrhujete? Na to čekají naše podniky, na, čekají na to firmy, čekají na to pracovníci této, těchto společností, kteří se bojí o svou práci. Děkujeme, vážená paní kolegyně, a nyní to bude za sociální a demokraty paní Claudia Tapardel. Máte jednu minutu. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Paní komisařko, v globalizované ekonomice eh, je zboží globální a dodavatelské řetězce jsou stále komplikovanější a zasahují stále větší geografické oblasti ruský zákaz nám ukazuje v plné velikosti, jaký je dopad narušování tohoto systému na evropské hospodářství. My možná nepochopíme, jak závažná je situace, pokud nepochopíme, jak velice může škodit smlouva, která se nejdříve podepíše a pak se neplní, což je případ eh, současných dopravců. Jsou zde náklady navíc, náklady pro dopravce, pro zemědělce, pro výrobce potravin. Zabí, zabírá to de facto celou ekonomiku, nejenom ten či onen sektor. A já se tady Eh, já tedy žádám komisi, aby nám poskytla dostatek údajů a tam bychom mohli posoudit skutečný rozměr tohoto zákazu. Děkuji vám. Nyní za evropské konzervativce a reformátory eh, pan poslanec Poremba. Pane předsedo, paní komisařko, já vám eh, děkuji za to, že mohu pozvednout hlas eh, k tomuto závažnému problému, protože myslím, že se všichni shodneme na tom, že ruské embargo a potravinářské výrobky eh, silně zasahuje evropské dopravce a vede také k závažným poruchám na trhu dopravy. Není to otázka pouze jednoho trhu nebo lokální záležitost, je to evropský problém. Země jako je Litva, Lotyšsko, eh, Slovensko, Česko, třeba dokonce i Polsko, eh, trpí velkými ztrátami. Od poloviny loňského roku, kdy toto embargo platí, Eh, to pro polské dopravce znamenalo 22 milionů eur ztrát a dnes už je to 48 milionů. Rusko zcela znemožňuje převoz potravin přes své území do jiných eh, států a chci upozornit také na určitou asymetrii v přístupu k dopravcům mezi EU a Ruskem. Jestliže evropský, evropští dopravci jsou postiženi eh, embargem a zvláštními kontrolami, eh, neděje se tak v případě ruských firm. Čili eh, tady je třeba se zamyslet nad tím, co udělat, aby tato asymetrie zmizla. A další důležitá věc. Evropští přepravci jsou Eh, mezi dvěma mlískými kameny. Na jedné straně je tady minimální mzda v Německu, eh, která dopadá na firmy, a z druhé strany je tady ruské embargo. Proto bych chtěl apelovat a prosit paní komisařku, eh, poněvadž já vím, že vy se těmi problémy zabýváte, že tomu rozumíte. Možná by bylo dobré nějak pomoci například tedy řekněme, zmírněním některých předpisů nebo pomocí se splacem leasingu a podobně. Děkuji vám, pane poslance. Nyní eh, paní poslankyně Majster. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vy už jste nám vlastně odpověď dala, že to není těžké z vaší strany něco podnikat. Pro mě je důležité v souvislosti s tímto tématem poukázat na to, že nejde o to nějak tvrdit, že nepovažujeme sankce za správné. Budeme o tom diskutovat eh, právě na plénu, co je třeba udělat po zabití Borise Němcova proto, aby byly sankce nadále udrženy. Ale problém je, že se to dotklo určitých odvětví u nás. A už jsme eh, diskutovali o tom, jak je tím dočen zemědělský sektor a vyrovnávací platby. Paní komisařko, vy jste řekla, že na to je krizový fond, ale pro dopravu takový fond není. Ale je tím dočená se čtvrtina agrárního vývozu, které se vyvážejí eh, v chladících vozech a ty chladící vozy nelze využít pro něco jiného. Eh, jsou zde pokusy nalézt nové trhy pro zemědělské produkty, také větší, většit odbyt v EU, ale to nejde ze dne na den. A když jsou to nové trhy, tak je to otázka, zda to opravdu prospěje nejvíce dotčeným sousedním zemím Ruska. Například u Litvy je tím dotčeno 40% vývozu a to jsou obrovské eh, čísla. Eh, Pobaltské republiky a eh, Finsko jsou tím velmi dočené, Polsko také a Paní komisařko, vy jste na to také poukazovala, nejde od EU nic čekat, protože na to nejsou eh, vyhrazené fondy, to musí dělat členské státy sami. No dobře, ale zároveň také, vzhledem k tomu, že máme společný evropský dopravní trh, tak přemýšlím o tom, co bychom mohli společně udělat, protože také společně podporujeme sankce vůči Rusku. Vy sama říkáte, že údaje ještě nejsou plně k dispozici. Možná by bylo dobré ještě jich tedy více e, zjistit a přemýšlet o tom, jak nastolit určité vyrovnání. Nemůžeme to přenechat všechno členským státům. Třeba, aby eh, Litva kompenzovala těch 40% výpadku, by bylo nefér z pohledu celkové EU. Takže je zde konstatována jistá bezmoc, ale myslím, že by bylo dobré najít pro odvětví dopravy rovněž nějaké řešení. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za sjednocenou evropskou levici, severskou levici, pan Kostas Chryzogonos minuta 30. Otázka dopravního výboru adresovaná komisi, o níž dnes diskutujeme, ukazuje, že v tomto sále existuje selektivní paměť. Náš výbor hovoří o restrikčních opatřeních, zákazu dovozu určitých eh, produktů, o zákazu ze 7. srpna 2014, které vyhlásilo Rusko. Zapomíná se, že to byla reakce na Rus, eh, Ruska, na evropské sankce eh, z 31. července. A je naprosto typické, že kolegové z výboru pro dopravu nyní také hovoří o těch dovozních zákazech určitého zboží, v rámci VTO. Když někdo, pokud někdo porušil pravidla VTO, tak to byla EU, protože nařízení 833 z roku 2014 o sankcích vůči eh, Rusku v podstatě zde zmiňuje zásadní bezpečnostní obavy EU v souvislosti s krizí na Ukrajině a tím ospravedlňuje sankce, ale jde o to, že sankce se ukázaly být opravdu neúčinnými a nezměnily ruskou politiku. Jediný výsledek sankční války je ten, že trpí evropská produkce. Takže buď musí být vzájemná opatření, anebo musí EU přistoupit k úplné kompenzaci, dokud bude platit nařízení 833 2014. Listo. A v Děkujeme. A nyní to bude za EFDD pan Lundén. Prosím, máte jeden půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Jistě, je to velký problém, že je to problém, který se dotýká obyčejných lidí, kteří nemohou přepravovat potraviny. Ale musíme si tak uvědomit, eh, z čeho to pochází? Je to výsledek toho, že Evropa vystoupila příliš tvrdě vůči Rusku a Rusko zareagovalo embargem. To vlastně není překvapivé. A chápu také, že jsou členské státy, které provádějí příslušnou spediční činnost a nadále ji provozují vůči Rusku. A otázka je, co ze strany EU můžeme udělat. Paní komisařka to z části potvrdila a druhá otázka, kterou si kladu, je tato. Přepravci, kteří mají určitý specifický vozový park a například chladící vozy a teď velkou, přichází o velkou část svých přepravních možností, to je něco, co se děje i v mé zemi, ale hovoříme zde o EU švédští speditéři eh, dali hodně peněz na ty velké zraky a teď jsou vytěstňovány eh, řidiči z jiných členských států, kteří jezdí za polovic. A když nemůžeme regulovat vnitřní trh v EU, tak nevím, jak řešit problémy, které vznikly ve stavu k Rusku. Děkujeme, vážený pane kolego. A nyní to je poslankyně Marie Kristýn Arnotu za nezařazené. Prosím. Máte Prezident, mes chers pane předsedo, vážený pane komisaři, otázka pana Kramere mě překvapuje, protože ruské embargo na naše produkty, které bylo 6.8.2014 zavedeno, přišlo poté, co první ekonomické sankce EU jsou vlastně z, eh, z, z března 2014. Šestkrát jsme vlastně až do 31.7.2014 pokračovali v těchto sankcích. Eh, front, nacionální front tam bojovala proti těmto zákazům, proti tomuto embargu. Víme, že je to nesmětně nebezpečné pro naše ekonomiky. Tato otázka poukazuje na to, že my skutečně jsme měli důvod eh, proti tomu bojovat, protože ruské embargo je vlastně takovým pouze mm, legitimní, legitimní odpovědí na tyto sankce, které, se kterým přišla EU. A naši přepravci v této oblasti jsou první obětí mm, těchto eh, absurdních bruselských sankcí. Já mm, se nechci stěžovat na dopady, tak jak to dělá pan kolega Kramer. Já spíše chci, aby komise odstranila tyto sankce. A protože eh, ruské embargo, podle mého názoru, poté by bylo rovněž zrušeno. Děkuji. Uh, do you accept, uh, blue... Vážená paní kolegyně, akceptujete od pana Kramera modrou kartu? Ano? Kramer, bitte za. Pan poslanec Kramer, prosím. Bez mikrofonu. Já jsem chtěl jenom poukázat na to, zda víte, že jsem hovořil jako předseda výboru a že to bylo jednomyslné prohlášení výboru a nebylo to moje osobní prohlášení, ale bez ohledu na to chci upozornit na to, že když začínáte v historii, tak začněte prosím tím, že Rusko porušilo smlouvy anektovalo Krym, to bylo v rozporu s veškerými pravidly, zákony a na to reagovaly sankce. Takže když se ohlížíte do minulosti, tak prosím ohlížejte se k samému začátku. Prosím, paní kolegyně, můžete odpovědět. Funguje to? Vážený pane Kramere, já jsem pochopila, koho jste zastupoval. A když hovoříte o historii, já samozřejmě znám tuto historii. Většinou, pokud jde o v podstatě zasalmání ze strany Evropské unie, to nikdy nemělo nějaký dobrý dopad, podle mého názoru. Ano, já znám historii a prostě pokud umožníme takové zasahování do jiné země, tak samozřejmě, že to má bumerangový dopad a toto přesně vidím i v případě Ruska. Posel. A nyní to bude pan poslanec Wim van den Kamp. Kamp, prosím. Za EPP máte dvě minuty. Eh, Vážený pane předsedo, já vám děkuji. Je to velká čest hovořit po kolegyni z Front National, protože můžeme hned poukázat na rozdíly mezi námi. Momentálně se zdá, že Evropa a vlastně celý svět trpí konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. A my v Evropě jsme si zvolili bojovat proti tomuto konfliktu cestou sankcí. To bolí. A celá řada ekonomických odvětví v Evropě pociťuje negativní dopady těchto sankcí. Ale, a hovoří o tom i kolega Krámer, musíme dodržovat mezinárodní smlouvy. A to nejde bezbolestně. Jistě, komisařka má pravdu. Zemědělství má svůj vlastní fond a různí podnikatelé ho mohou využívat a jim to také z plného srdce přeji. Ale zde řešíme oblast dopravy a zvláště dopravu polských kolegů, ta výrazně trpí těmito sankcemi a je to podle mého názoru škoda, že se komisařka nedostává dále než k výčtu faktů, protože nenabízí žádná řešení. A proto na ní mám tři otázky. A sice, jaké jsou kontakty s ní, mezi ní a paní Mogherini? Evropská unie má celou řadu nouzových fondů, zvláště pak paní Mogherini má různé nouzové financování, nemohl by ho využít sektor přepravy. Potom máme globalizační fond, a v tom je velké množství peněz, používá se to e, pro e, průmyslovou reorientaci, mohl by to využít e, přepravní sektor a to, co se ptá pan kolega Krámer, co dělá a udělá EU v souvislosti s VTO. Podá oficiální žalobu na Rusko? Děkuji. Danke Pan posel Pan eh, poslanec eh, Kirkos eh, za socialisty a demokraty. Děkuji vám, mm, pane předsedo. Paní komisařko, embargo, které bylo zavedeno kvůli anexi Krymu a válce na Ukrajině, výrazně postihlo zemědělství v Evropské unii. Ovšem méně známo je to, že enormní problémy vznikly v dopravě. E, jenom v Řecku to jsou škody za nějakých 6 milionů eur e, na ušlých siscích. A v souvislosti s krizí, e, ve které se Řecko nachází, to může být opravdu ta poslední rána současné nařízení odmítá jakékoliv očkodnění a to je skutečně špatné, protože tady jde o ztrátu příjmu v důsledku rozhodnutí celé Unie. A jinak, a to, to s tím musíme něco udělat, jinak bude vnímání naší politiky negativní. Nyní pan Robert Zíle na jednu minutu z AKR. Eh, vážený pane Vážená paní komisařko, nechceme si tady stěžovat na to, že eh, tady eh, se radují lidé v Kremlu nebo že nemůžeme počítat eh, s tím, že v Rusku se nad námi někdo smiluje. Sankce musí trvat dále a je třeba říci, že také před tímto embargem Rusko už omezovalo eh, naše speditéry. My sice nemáme fondy přímo pro tento účel, ale máme třeba fondy na pomoc eh, pro přizpůsobení se globalizaci. A toto je případ globalizace. Čili eh, musíme speditérům nějak pomoci zejména těm východoevropským. To, že eh, je necháváme trpět eh, a odvoláme se na sociální dumping, tak to opravdu není dobře. Eh, navíc tady máme další omezení, jako je minimální mzda v Německu a tak dále. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že tady mohu dnes být a promluvit je to vážný problém, zvláště pro Litvu, protože 5% zaměstnanců na Litvě pracuje v dopravě, čili to skutečně je významný problém. My potřebujeme de facto, aby nám někdo poradil, jak přežít, poněvadž my vlastně pociťujeme na svých bedrech tu největší tíhu eh, ruské rány. My se na vás obracíme s prosbou o pomoc, abyste byli prostě nějak kreativní. Navíc podívejte se, co dělají naši partneři v Evropě. Německo nám tady zavedlo minimální mzdu, což je něco, co my si nemůžeme dovolit, poněvadž nejsme tak bohatí jako eh, Němci nebo Francouzi. Totež ještě třeba ve Francii nebo v Belgii, kteří prostě eh, chtějí, aby naši řidiči spali v hotelích, jaké u nás nejsou. Tak prosím vás, nějak dejme hlavy dohromady. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní paní Žil Seymour za e FDD na minutu a půl. Já bych rád zdůraznila dopad na obchod s, Ruskou, s Ruskem, zejména tedy eh, na dopravce v důsledku nepříliš chytře promyšleného eh, rozšiřování EU na východ. My tady máme dopravce. Máme tady kromě toho potravináře, kteří nemají kam prodávat. Eh, velká část vývozu do eh, Ruska závisí na pozemní dopravě. A eh, nám tady narůstají ceny, tedy náklady, které se musí dát promítnout do cen. Ne, skutečně všechno za to může eh, ty, ty akce, ta nepromyšlená akce východního rozšíření. Eh, Děkuji. Děkuji vám. Přijmete modrou kartu, prosím. Od pana Jakovčiče. Vážená eh, paní poslankyně, vy jste se eh, velmi ošklivě vyjádřila o zemích, které přistoupily do Evropské unie. A to eh, hovořila jste proti východevropským zemích. Ne, nestydíte se vůbec hovořit o těchto národech tímto způsobem, tímto tónem? Uh, to prostě jsme ještě tady nezažili. OK. Uh... Tak bude to bez odpovědi. Eh, nyní pan eh, poslanec Saliny na dvě minuty. Dobrý večer, vážená paní komisařko. Jsme rádi, že jste tady mezi námi v tuto pozdní hodinu. Já jsem ze země, kde tento konkrétní problém zase nedopadá tak eh, tvrdě. My jsme také pocítili určité eh, problémy s sankcionovanými produkty, ale eh, samozřejmě ten dopravní sektor je postižený zejména tedy v východní Evropě. Já plně chápu eh, ten, eh, tu myšlenku, kterou, eh, která se nachází v té otázce pana Krámera. A také chápu to, co říkají kolegové, kteří tvrdí, že Evropská unie se nemůže zcela zbavit zodpovědnosti za dopravce, poněvadž oni skutečně trpí a my jednoduše a prostě si musíme eh, zvážit, co by se pro ně dalo udělat. Prostě je to, mm, my, my tady podporujeme třeba velké ocelářské firmy, které mají potíže. A nemůžeme eh, tady nechat eh, třeba pomoci zemědělcům, ale vynechat dopravce. Čili skutečně je třeba zvážit a být kreativní a najít způsob, jak pomoci a jak alespoň tedy dát lidem naději. Ta naděje je právě něčím, co nám může eh, pomoci vyhnout se eh, takovému tomu roznému podivnému obvinování, co tady zaznívá, kdo může za embargo, kdo může za sankce a tak dále. My prostě eh, Máme v Evropě konkrétní problém, to jsou ti dopravci a musíme jim pomoci. Děkuji a nyní paní Izabela de Monte. No. Prego. La federazione russa introdurre divieti di importazione. Děkuji. Ruská federace vyhlásila zákaz dovozu zemědělských produktů z EU a to poškodilo řadu odvětví Nejenom, že zemědělci musí nechat snít eh, tisíce tun, ale jsou eh, také postiženi spiritéři, kteří dováželi zboží do cíle a museli se přeorientovat. Pro zemědělské odvětví už je podpora naplánována, ale pro speditéry nikoli a oni už mají řadu let problémy v souvislosti také s globální krizí, která postihla Evropu. Proto by bylo dobré konkrétně tomuto sektoru pomoci, protože je důležitý pro naše hospodářství, takže i přímými intervencemi zvýšit jeho konkurenceschopnost. Děkujeme, vážený pane kolego. A nyní to bude pan Slotovský za EKR. Máte jednu minutu, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové. Je jasné a já samozřejmě souhlasím se všemi těmi, kteří poukazují na to, že ruské sankce proti našemu dopravnímu sektoru jsou způsobeny našimi sankcemi proti Rusku. Ano, ovšem uvědome si, dámy a pánové, odkud pochází tyto naše sankce. Tyto sankce přece vyplynuly po útoku Ruska na Ukrajinu, na ten, tuto zemi, která je naším sousedem Evropské unie. Paní kolegyně z Národní fronty hovořím, zrušme tyto sankce, vrátíme se k bodu nula všechno bude v pořádku. Vážená paní kolegyně, slavíme 200 rok, 200 let od okamžiku, kdy se ve vašem slovníku ve francouzštině objevilo slovo bistro. Víte, z jakého jazyka se to tam objevilo a nepřeji vám, aby se objevilo více takových slov ve vašem francouzském jazyce. Sankce, dámy a pánové, něco stojí. Samozřejmě, protože obrana něco stojí. Ruský útok rovněž něco stojí. Ovšem my se musíme opravdu snažit o to, aby podobná slova již se ve francouzském, ale ani v žádném jiném jazyce již neobjevily. Děkuji vám. Děkujeme, pane kolego. Děkujeme za toto vaše vystoupení a nyní to je Jaruš Zemke za socialisty a demokraty. Máte slovo na jednu minutu. Rád bych poděkoval, dámy a pánové. A zároveň jasně říci, že tyto sankce ruské vůči mezinárodním přepravcům vynucují několik mm, těchto záležitostí. Eh, Z naší strany je to solidaritu všech zemí EU. Musíme bojovat proti Rusku, které chce tuto solidaritu našich zemí narušit. Druhá záležitost, myslím si, že Evropská komise musí jasně a ostřeji, než tomu bylo doposud, bojovat proti tomuto blokování ze strany Ruska, které neumožňuje ani tranzit do třetích zemí a třetí záležitost. Neznamená to, že bychom nemohli pomoct těmto firmám finančně. Tyto firmy, přece transportní firmy, by měli mít k dispozici vyšší než stávající finanční pomoc, protože jinak ten dopad může být následující. Restrikce se sice jednou skončí, ovšem tyto dopravy takového dne vůbec ne, ne, nepřeží nebo nedožijí do tak, takového okamžiku. Děkuji vám, děkujeme pane kolego a nyní pan Kušmiuk za EKR. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Již několikrát jsme zde hovořili o tom, a že ruské embargo je politickým rozhodnutím reakcí na politické rozhodnutí Evropské unie. Ovšem, když je tomu tak, tak Evropská unie by měla být solidární v tomto ohledu a měla by solidárně se postavit za ochranu těch odvětví, které trpí pod tímto embargem. Evropská unie má obrovské finanční zásoby, máme zde fond přizpůsobení se globalizaci a v takových podobných dramatických situacích, které vidíme pro naše podniky, především z východní a, mm, Evropy, by právě tyto prostředky mohly sloužit alespoň na částečnou kompenzaci přepravců mezinárodní dopravě. U nás v Polsku například to zasahuje jednu třetinu našeho sektoru v této oblasti. Tisíce pracovních míst, která jsou ohrožena. Takže ještě jednou, vážená paní komisářko, prosím, nezapomínejte na tuto šílenou, dramatickou situaci našich polských převozů. Děkujeme, vážení pane kolego. Vážený pane kolego, jste ochoten odpovědět?

Proszę, panie... Dziękuję. Děkujeme, prosím, pane komisař. samozřejmě země to musí počítat sami. U nás například ve druhé polovině roku 2014 jsme měli ztráty asi 50 milionů eur. Toto jsou skutečně ztráty veliké, které znamenají čím dál tím obtížnější situaci pro naše přepravce například možná se to týká v menší míře České republiky nebo Finska nebo po Baltí, ale toto je problém spíše evropského charakteru a právě proto bychom měli postupovat solidárně. Děkuji vám. Děkujeme, pane kolego. A nyní to bude Ines Ayala Sender. Prosím, máte slovo. Gracias, señor Čarneky. Sí. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Já nyní nebudu hovořit o sankcích a o schopnosti sankcí měnit politiku. Viděli jsme, co se stalo ve Španělsku s Frankem a e, jak to bylo se sankcemi a Kubou, ale dovolte mi reagovat nyní na tento případ, na embargo Ruské federace týkající se ovoce a zeleniny, kteréž to má dopad na náš eh, region. My nabízíme nektarinky a naše nákladní vozidla dojela až k eh, ruské hranici tisíce kilometrů. Tam eh, byla zastavena, najednou musela hledat nové trhy, nové možnosti odbytu, anebo zde bylo riziko, že prostě to zboží bude znehodnoceno. A nyní bylo stanoveno další embargo a také se zvýšily ceny na ty záruky, což vede k dalším nákladům. Paní komisařko, vy říkáte, že nyní tedy ti, kdo jsou tím dočeni, musí hledat nové trhy. No to by bylo pěkné, kdyby se jim to dařilo. Ale například Německo v centru Evropské unie také zavedlo určité bariéry, což má negativní dopady na eh, tyto přepravní firmy, aby dostali eh, zboží na místo. Doufám, že zde budete činit. Děkuji vám, Pirinský za socialisty a demokraty na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já bych vás rád požádal, abyste zavěla stanovisko k té třetí otázce pana Krámera. A ta se týkala toho, jaká opatření hodlá zavést nová komise, aby zavedla dalšímu zhoršování situace zhoršení situace přepravců. Já zde chci důrazně říci, že jde o novou komisi. Zde se říká, komise pracuje jako tým, ne každý komisař sám na sebe. To znamená, když EU něco rozhodne, tak je třeba také přeskoumat všechny důsledky tohoto rozhodnutí. A zde jsou významné ztráty v odvětví přepravy a dochází k nepři, nepřímému narušení dopravního trhu, přepravního trhu v Evropě a nestačí říci, no podívejte se, jestli byste nedostali nějaké dotace doma. Děkujeme, vážený pane poslanče, a nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Pán kolega Kelly má slovo. Za EPP. Prosím, minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Kdykoliv dojde k nějakým omezením, vždycky to na někoho dopadne. My teď eh, slyšíme různé tragické případy toho, jak různé Eh, restrikce dopadají na mezinárodní přepravce. Možná už to tady zaznělo, že bychom měli přinejmenším sestavit nějakou komisi, která pomůže lidem postiženým těmito restrikcemi. A eh, také by měli možná eh, dostat pomoc, když už eh, o to jde, tak eh, v členských zemích. Já vím, že je těžké se vyrovnat s těmito restrikcemi, pokud potrvají. Děkuji vám, pane poslance, poslanče, pan Balčitis za sociální demokracii. Vážená paní komisařko, pane předsedo, Vyslechli jsme si tady popisy nejrůznějších problémů, s nimi se potýkají přepravci. Ale e, prosím, není to otázka ekonomiky v dopravě, je to otázka politická a otázka solidarity. A já jsem velmi překvapen, že tady od vás nezazněly žádné konkrétní e, náměty a samozřejmě mě je mm, tedy e, e, líto, že vás postihují takto komplikované okolnosti v vaší práci. Nicméně skutečně je třeba pomoci s řešením. Já mm, chápu třeba problémy, jako jsou e, příliv běženců do Itálie a mám i další politické problémy. Otázka je, jestli tady v Evropské unii projevíme vzájemnou solidaritu, nebo jestli budeme nadále tolerovat ruskou politiku a rozděluj, a rozděl a panuj. Takže skutečně eh, prosím, paní komisařko, eh, snažte se najít nějakou eh, možnost ekonomické podpory. Vážený pane předsedo, tady tento střed mezi Evropskou unii a Ruskem zcela v intencích studené války eh, vedlo k určitě k jistým potížím a Evropský parlament tady volal pro odškodnění třeba řeckých zemědělců, ale také špeditérů. Špeditéři v Řecku už zaznamenali ztráty zhruba 10 milionů eh, eur, poněvadž 40 eh, této produkce, zemědělské produkce se vyváží po silnici. Zažili jsme podobnou situaci už eh, v souvislosti s Jugoslávií, ale teď se dozvídáme, že řečtí speditéři prostě nemají žádného, žádný nárok na eh, škody, které utrpí v důsledku eh, ruských sankcí a v souvislosti ruským sankcí vůči Rusku. Čili skutečně toto je ostudný přístup. Děkuji eh, pan Jakovčič za Alze. Eh, vážená paní eh, komisařko Boholc, já bych konkrétně řekl toto. Myslím, že je velice důležité, aby komise a Evropský parlament se seznámili se všemi následky eh, politiky vůči Rusku. A já si tady myslím, že opravdu je třeba poznat úplně všechny souvislosti. Nejenom tedy problémy, které jsou v dopravě a zemědělství, ale postihuje to i další odvětví, v některých zemích více, v jiných méně. Já myslím, že bychom se neměli tady bavit o jednotlivých odvětvích, ale měli bychom prostě globálně se povědět o tom, co dál ty sankce mohou trvat ještě hodně dlouho. A, čili opravdu chtělo by to přístup napříč eh, sektory. Paní poslankyně Ferreira Zague. Děkuji vám, pane předsedo. Dopravní podniky v Evropské unii jsou dočené sankcemi, které vyhlásila Evropská unie vůči Rusku. A ty potom vyvolaly protisankce. A tyto přepravní podniky také patří k těm, kdo v podstatě utrpěli jakési kolaterální škody. A to na základě prohloubení konfliktu. A jde zde jasně o politické, hospodářské a geostrategické zájmy. A ve jménu těchto zájmů, které se ani neodvažujeme vyslovit na hlas, vlastně byly podpořeny nacisticko-fašistické osoby financované USA a Evropskou unii a nyní se doufá, že tito fašisté budou realizovat zájmy EU a zemědělci, speditéři, rybáři, to jsou ti, kdo teď trpí e, těmi e, kolaterálními škodami a musí je snášet. A těmito škodami, které způsobila Evropská unie. Evropská komise teď prostě nemůže jen tak odejít a tvářit se, jako by nenesla vůbec žádnou vinu. A říci kompenzace musí zaplatit členské státy. Pane kolego, akceptujete modrou eh, kartu od pana Krámera? Prosím. Podívejme se na dějiny. Rusko porušilo Budapešskou smlouvu z roku 1994, kterou podepsali všichni vítězové druhé světové války garantovali teritoriální integritu Ukrajině, pokud stáhne jaderné zbraně. To Ukrajina udělala a potom Rusko anektovalo Krym. Považuje toto za správné nebo ne? Kdyby Rusko tuto smlouvu neporušilo a neanektovalo Krym, tak bychom v Evropě nediskutovali o sankcích vůči Rusku a všech následcích. Odsuzujete anexi Krymu ano nebo ne? Vážený pane Krámere, odpovím vám proti otázkou. Vy jste pohlíželi na část dějin, ale ne na celé dějiny a proto chci položit proti otázku. Pane Krámere, vzpomínáte si na prohlášení e, státní tajemnice USA paní Nuland e, eh, ve vztahu k Evropské unii a ve vztahu k financování těchto e, Eh, fašistických, nacistických sil, které převzaly moc na Ukrajině a odvedly nás k nejtemnějším stránkám dějin. To jsou ty síly, které se tam nyní dostaly k moci s podporou USA. Děkujeme a nyní to bude za zelené kolega Rope. Děkuji za slovo, vážený pane, posl- vážený pane předsedo, vážený pane, vážená paní komisařko. Ano, ruské embargo znamená obrovské škody v našem eh, dopravním sektoru. Vidíme ovšem, že Evropská, v Evropské unii, ve Francii, v Belgii tyto země například přišly s novými opatřeními, které se týkají um, pauzy řidičů. Německo zase zavedlo místní um, minimální mzdu. Vidíme, že Toto všechno může mít negativní dopad i na naše přepravce v Pobaltí. Proto bych byl velice rád, aby došlo k určité um, určité náhradě právě našich pobaltských přepravců a žádám, aby ehm, například Německo, Belgie i Francie odstranili tyto diskriminační opatření. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Hepten za EPP, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, nebudu zde opakovat to, jakým způsobem toto embargo mělo dopad na evropské přepravní společnosti, náklady ve stách milionů eur. nejde pouze o společnosti, které se zabývaly tímto um, přímým transportem do Ruska, ale i pro přepravní transitní společnosti. Je nepochybné, že Evropská unie by měla být solidární v tomto ohledu. Evropská komise by měla udělat vše proto, aby podpořila naše dopravní přepravní společnosti z EU. A proto se ptám, proč například bychom nemohli trošku eh, například v rámci pravidla de minimis udělat určité ústupky v rámci těchto přepravců. To si myslím, že by bylo velice jednoduché eh, a mohlo by to opravdu pomoci našim přepravním společnostem, přepravcům. Myslím si, že mm, je to jedna z možností, kterou by mohla Evropská komise analyzovat. Děkuji vám. Děkujeme pan Vojčechovský za EKR má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedu. Samozřejmě, že Evropská unie by měla poskytnout kompenzace všem našim zemědělcům a přepravcům v této oblasti, kteří trpí v Um, těch, um, v rámci těchto, těchto závažných uh, sankcí. Ovšem to, co řekl pan Ferreira, měl by na to reagovat asi, protože kolega se zmínil o tom, že to byly vlastně neofašistické, nebo příčinou byly neofašistické aktivity na Ukrajině, vážený pane kolego, tak já mám pocit, že asi nerozumíte, vůbec nerozumíte uh, tomu, co co se tam děje na Ukrajině. Portugalsko je prostě vzdálená země, vzdálená od Ukrajiny. Ovšem podle mě toto představuje obrovské, obrovskou hrozbu pro celou e, Evropu a mm, pan kolega zde vlastně mm, opakuje propagandu z Kremlu a skutečně si myslím, že to sem nenáleží a že bychom takto neměli vystupovat. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dám slovo paní komisařce, aby se prosím věnovala i především těch konkrétních otázek, kde naši kolegové, kolegyně požadovali od Evropské komise konkrétní reakce, konkrétní pomoc. A ne, abyste mm, pouze, jak si hovořila o tom, že by měli jednat eh, členské státy, ale hlavně například i mm, určitý precedens, který jsme zde viděli v minulosti, kde dopravní společnosti například eh, měly takovou pomoc k dispozici v eh, případě sankcí v minulosti. Takže prosím, paní komisařko, dávám vám slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, děkuji. Ráda bych poděkovala za všechny poznámky a především za různé nápady, které zde zazněly. Já samozřejmě veškeré obavy eh, jsem, všechno jsem si zapsala, zajistím, aby Evropská komise vše zohlednila ve stávající práci. A samozřejmě bych vám ráda slíbila to, že se podívám i na konkrétní návrhy, které zde zazněly a opravdu včas, že se tomu budeme věnovat. Já jsem si vědomá toho, že všechny tyto výzvy musí být eh, řešeny horizontálním způsobem Situace je závažná, to víme všichni a dovolte, aby ještě jednou zdůraznila, je to citlivá otázka, abych zdůraznila naše stanovisko. My samozřejmě sdílíme veškeré obavy, které se týkají ztráty příjmu některých evropských přepravců v důsledku tohoto ruského zákazu a budeme neustále pozorně sledovat celou situaci. Očekáváme analýzu, která bude provedena včasným řádným způsobem. V tomto okamžiku všem nemám žádné do, důkazy o zásadním dopadu na trh, kromě nějakých individuálních konkrétních případů. dovolte, pokud je o ten fond přizpůsobí se globalizaci, tento fond by měl podpořit, podporovat například v případě eh, toho, že, se, že dochází k, přepuš, k přepuštění našich pracovníků v důsledku otevírání se globálních trhů a v podstatě v současné době není vytvořen tento fond tak, aby kompenzoval nějaké ztráty v těchto konkrétních případech, o kterých jsme dnes večer hovořili. Například konkrétně ruské embargo. Čtvrtý bod, to znamená Eh, ano, na národní úrovni jsou zde určité možnosti pomoci, ovšem musí to respektovat evropské právo. My jsme připraveni se podívat eh, například na, ta, na mm, eh, to pravidlo des minimus, to je jedna z možností, ovšem je, ano, samozřejmě ta situace není ideální, ovšem my nemáme náš vlastní rozpočet, abychom řídili politiku v oblasti dopravu, to je to vlastně na úrovni EU. My zde máme pouze určité omezené možnosti, pokud jde o externí politiky a právě proto musíme spolupracovat s členskými státy v tomto ohledu zabránit těm nejzávažnějším dopadům, které to na nás může mít ze strany eh, třetích nebo takových podobných kroků z eh, třetích zemí zlepšení, rychle, nějaké rychlé zlepšení našich vztahů mezi EU a Ruskem. Samozřejmě, že to bychom si asi všichni přáli, ovšem v tomto okamžiku pouze doufám, že mm, politická situace jak si umožní úsilí v tomto ohledu e, provádět. My samozřejmě už musíme něco udělat, spolupracovat s vámi, členskými státy, podívat se na možná nová řešení i v rámci VTO. To by byl takový první konkrétní vážný krok, který bychom mohli udělat. A ještě jednou děkuji za pozornost. Prosím, pane kolego. Eh, bardzo Děkuji vám, pane předsedo. Já tedy si velice cením vašeho způsobu vedení schůze ale eh, možná eh, jste si měl všimnout, že já jsem se také hlásil a chtěl jsem se jako Rakušan, jehož země je také Eh, také postižena. Eh, ano, vy dáváte tedy slovo ze všech stran sálu, ale eh, nezařazeným ne. No, to, myslím, není fér, čili tato schůze, tato vedení schůze nebylo zcela vyvážené a prosím vás do budoucna o nápravu. A ano, pane poslanče, eh, byl jste skutečně, byl, byl jste skutečně na seznamu řečníku, já jsem vás přehledl a velice se vám za to omlouvám. Eh, děkuji, paní komisař. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji vám za eh, váš příspěvek. Končí.